Dobré odpoledne. Vítám vás, začneme naše dnešní setkání a máme jediný, pro, jediný bod na našem pořadu a to je výměna názorů s panem Janem Kohoutem, náměstem ministra zahraničních věcí České republiky a úřadujícím předsedou rady. Rádi bychom si poslechli výsledky GRK, to znamená rady, která proběhla 16. a 17. března především s ohledem na vývoj v oblasti Bosny a Hercegoviny, Srbska, samozřejmě Běloruska. Zajímá nás rovněž i záležitost, která se dotýká vízové povinnosti, omezení cestování pro některé vysoce představ, vysoké představitele Běloruska, pokud jde o summit v Praze. No a zároveň bychom se rádi dověděli něco o východním partnerství, Afganistán, ostatní záležitosti, takže pane Kohoute, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že mám opět možnost zde vystoupit a pohovořit o výsledcích, výsledcích rady, rady pod čísly 2932 a 33, to znamená Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Jak jistě víte i z ostatních zdrojů, hlavní záležitosti horizontální Rady pro všeobecné záležitosti byla příprava, příprava, která se dotýká následující, nadcházející rady, která proběhne v Bruselu na konci tohoto týdne. To znamená, že probíhala diskuse ohledně výsledků rady. Byla to velice hloubková diskuse a druhým nesmírně důležitým bodem Rady pro, obec, pro všeobecné záležitosti byla i otázka dotýkající se Evropského plánu ekonomické hospodářské obnovy a samozřejmě i evropský příspěvek v té částce 5 miliard, jakým způsobem bude tato částka rozdělena mezi jednotlivé členské státy a samozřejmě i konkrétní projekty byly diskutovány. Zatím nemáme nějaké konkrétní výsledky v této oblasti, to znamená, že rozpráva bude pokračovat No a samozřejmě, že naše předsednictví bude organizovat další schůzky, další schůzky, které by poté vedly i k, ke konkrétním výsledkům na konci tohoto týdne, abychom měli k dispozici všechny tyto informace pro nadcházející Evropskou radu. Čili pokud jde o část, která se zabývala vnějšími vztahy, byla to rozprava o západním Balkáně, to je první oblast. Rád bych vám připomněl to, že Rada přijala závěry k západnímu Balkánu, Sudánu, Bělorusku, Afganistánu a rovněž k Euforu, to znamená k naší operaci, která probíhá v Čadu a ve Středoafrické republice, protože, jak víte, tak tam došlo k tomu ukončení mandátu a je to příklad na spolupráce mezi Evropskou unii a spojenými národy. Čili Západní Balkán, tam jsme se zaměřili především na Bosnu a Hercegovinu, především interní situace, ale samozřejmě, že i příprava posílené přítomnosti EU v této zemi. Valentin Icko byl jmenován jakožto nový zvláštní představitel EU a budoucí vysoký představitel Rada potvrdila připravenost určité mm, změny nebo posunu v této oblasti, to znamená posílení naší, eh, naší přítomnosti Evropské unie na místě a samozřejmě, že eh, došlo i k posílení, k posílení eh, hlavního představitele komise naší delegace komise na tomto území. Rovněž jsme podpořili evropskou perspektivu z Bosny a Hercegoviny a chceme, aby místní hlavní vedoucí představitelé se zapojili opravdu aktivním způsobem do reformního programu a aby nedošlo k různým nacionalistickým eh, a unilaterálním aktivitám. Velice rádi bychom viděli, aby tato země plně implementovala dočasnou dohodu v posledních měsících jsme viděli velikou určité um, pozitivní, pozitivní posuny, především um, protože došlo k dohodě mezi třemi hlavními stranami a doufáme, že mezinárodní společenství bude neustále zapojeno v této oblasti aktivním způsobem. To znamená, že dojde, že doufáme, že dojde k dlouhému stabilizačnímu procesu. Bude to samozřejmě vyžadovat hodně úsilí. Pokud jde o Bělorusko, tak jsme se domluvili na tom, že EU musí pokládat ve svých závazcích a pozitivně podporovat rozvoj v Bělorusku. Dohodli jsme se, e, že prodloužíme toto období, kdy kdy někteří hlavní představitelé Běloruska nemusí žádat o vízovou povinnost a prodloužíme to eh, na 9 měsíců a ostatní eh, oblasti ještě o 12 eh, měsíců. Na konci 9 měsíčního období provedeme revizi všech těchto opatření, vezmeme v potaz celou situaci a to, jakým způsobem došlo k rozvoji této oblasti. Rada věří, že toto rozhodnutí pod podpoří eh, kroky směrem k demokracii, respektování lidských práv a základních svobod. Vítáme určité pozitivní kroky v této zemi za posledních šest měsíců, například to, že došlo k posílenému dialogu s Běloruskem na vysoké úrovni spolupráce s OBSE, především pokud jde o legislativu v oblasti voleb. Ovšem, rádi bychom zdůraznili to, že to rozhodnutí prodloužení některých sankcí a naopak ta možnost v oblasti eh, vízové povinnosti, to, eh, to samozřejmě eh, odzrkadluje i Mm, veliké obavy, které máme v oblasti neustálého, neustálého porušování lidských práv, především v posledních několika týdnech. My samozřejmě budeme sledovat pokrok v této oblasti, v této zemi, jakým způsobem budou nadále pokračovat, ale samozřejmě očekáme, že Bělorusko bude v rámci i um, naší spolupráce bude neustále pokračovat tím správným směrem. Pokud uh, jde o Sudán, tam samozřejmě vidíme uh, velice nepříjemnou situaci. Mnoho nevládních organizací muselo odejít z této země, proto chceme, aby vláda opětovně zvážila toto rozhodnutí v zájmu svých vlastních lidí. Ministři se rovně zabývali vztahy se Spojenými státy, protože do neformálnímu samitu, který proběhne v Praze 5. dubna České předsednictví. Hm, je velice ráno, že může eh, hm, organizovat tento summit v této situaci, protože by to mělo vyslat velice silný politický signál o posíleném partnerství mezi EU a Spojenými státy. Identifikovali jsme několik oblastí, například energetická oblast, energetická bezpečnost, klimatické změny, samozřejmě, že i oblast Kaspického moře, Afganistán, um, Středomoří, jako možné body diskuse. Paní Clintonová navrhla rovněž západní Balkán. Proběhla debata i o Blízkém východě, abychom schrnuli nějak celou situaci, pokud jde o poslední kontakty. Trojka v neděli vedla i rozhovory s, s Jordánskem a s, Palestin, s Palestinou. S, rovněž to Eh, byla, byly kontakty s Egyptem, dále to je eh, spolupráce s novou izraelskou vládou, eh, situace v Palestíně, obnova a tak dále této země. No a Sri Lanka, to je další oblast, kterou jsme krátce diskutovali. Paní Ferrero Waldner opakovala to, že bohužel došlo k velice se zhoršující humanitární situaci na Sri Lance. Na poslední rádě jsme se tomu rovněž věnovali, to znamená 23. února. Čili, pane předsedo, to je takový stručný přehled a doufám, že bude mít dostatek času na diskuzi a na to, abych odpověděla na konkrétní dotazy. Děkuji vám za pozornost. Vynikající, mnohokrát děkuji, takže teď rovnou přejdeme k otázkám. Ana Ibizavič má slovo. Děkuji. Já mám jednu otázku, jednu takovou všeobecnou připomínku. Otázka je, že v tom dokumentu týkající se eh, vlastně závěrů z Gárku, vy začínáte touto diskusí z rady, která vycházela tedy zo společného dopisu eh, Solany a eh, Oli Rena. Můžete nám říci více o tom, jaký konkrétní obsah měl tento dopis. A pokud nám to tady otevřeně nemůžete říci zde, tak eh, my si samozřejmě můžeme zajistit asi eh, přístup k tomuto dopisu nějakým důvěrnějším způsobem eh, prostřednictvím třeba členů skupiny, která se zaměřuje na západní Balkán či podobně. Protože v tuto chvíli se zaměřujeme na Balkán, máme zde celou řadu různých zpráv, které se tím zabývají příklad jednu zprávu, která se stahuje na všechny balkánské země, takže nás by opravdu zajímalo, co konkrétně v tom dopise bylo. To byla tedy moje otázka. A potom ta připomínka. Požádám vás, abyste využil svoji eh, pravomoc, co by předsednictví eh, abyste se na to vlastně podívali tedy nejenom slovy, protože my tady budeme mít eh, Eh, toho velvyslance, který vlastně přichází v době velmi náročné pro Bosnu a Hercegovinu. A my tady na sebe nechceme střílet samozřejmě, ale ta, eh, v tomto směru se to zlepšilo. Ale eh, politicky je ta situace stále komplikovaná. Později vlastně příští rok budou volby a ještě vlastně mm, e, nás čeká vlastně další zasedání později tento měsíc, takže do té doby by bylo dobré o tom vědět více. IMSCO e, nemělo podporu hned od začátku od USA, trvalo v podstatě, e, tedy neměl podporu, trvalo asi měsíc, než USA tohoto vyslance tedy přijalo, což způsobilo problémy v regionu, protože jsou lidé, kteří, které zase tolik nepotěšilo jakou roli hraje Evropská unie v tomto regionu a e, v podstatě třeba vůbec nechtějí mít tento úřad vysokého e, představitele. Takže to nebylo zase tak dobré pro mm, pana Inska ani pro Evropskou unii, že jaksi neměl podporu hned od začátku. Takže prosím vás, můžete udělat všechno, co můžete pro to, abyste mu poskytli podporu hned od začátku, co by předsednictví a tím nemyslím pouze to jaksi politicky, ale podpořte je prosím jakýmkoliv možným způsobem i v případě, kdy třeba chce eh, přednést některé vlastní myšlenky eh, k tomuto regionu, protože je velmi důležité, aby každý člověk v tom regionu pochopil, že eh, tohoto člověka podporuje Brusel v jeho roli. Samozřejmě to je teď tedy na vás, potom přijde švédské předsednictví a já zajistím, aby v podstatě se v tom pokračovalo. Pan Sent Ivany, zástupce ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já si dělám velké starosti o budoucnosti eh, projektu Nabuko, protože ten byl zatím odstraněn ze seznamu strategických projektů a byl nahrazen eh, nějakým změním ve smyslu energetické projekty Jižního koridoru nebo něco takového. A mě by tedy zajímalo, Mělo by to znamenat nějaké zásadní změny v podpoře pro Nabuko? Mělo by to znamenat, že tedy ta finanční podpora 200 milionů eur pro Nabuko, která už byla přislíbena, eh, bude zrušena? Nebo je to všechno tak, jak tomu bylo v minulosti? To je tedy první otázka. A druhá otázka. Vidíte nějaký pohyb, eh, co se týče eh, vyjednávání Chorvatska směrem ke vstupu do EU. Došlo už k nějakému pokroku ve vztazích mezi Chorvatska a, Chorvatskem a Slovinskem a mediace? Děkuji, paní Izlebega. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Ano, vy jste se rovněž zmínil na tom seznamu i o Sri Lance ano, výbor pro zahraniční věci minulý týden právě zahrnul Sri Lanku na seznam na naší plenárně zasedání, abychom se věnovali této problematice. Vy už jste se zmínil o tom, že i paní Ferrero Waldner už se vyjádřila v tomto ohledu v rámci komise a proto bych se ráda zeptala, zda je ráda je připravena nějakým způsobem, aby opravdu pomohla těm tisícům lidí, těm tisícům lidí, kteří jsou zde jaksi mezi těmi to, jakými si v podstatě mezi těmi útočníky, mezi armádou, mezi rebeli tamilským, jakým způsobem je ráda připravena pomoc A další záležitost, další otázka ten vých, to východní partnerství, to je další záležitost. Zda v rámci tohoto východního partnerství, které bylo prezentováno, zda došlo k nějaké modifikaci toho textu, který my známe, to znamená ten, který připravila komise, to znamená v jakém stavu to asi vypadá, protože Mm, od té doby, co nám bylo prezentováno toto partnerství, tak my víme, že rada je pro, ovšem pokud jde o tu politiku, sousedství, financování, nemáme nějaké další informace, že tam snad nebude možná další příspěvek nad rámec toho, co již bylo odsouhlaseno, čili jaká je strategie rady. No a rovněž, rovněž mě překvapuje to, že Nabuko jaksi zmizelo z, z tohoto projektu, protože pokud víme, tak tam bylo těch 5 miliard slíbeno, to znamená těch 250 milionů na Boko a zdá se mi, že jsem si přečetla zde v komuniké z tiskové zprávy, že, kde české předsednictví říká, že zde není nějaký společný zájem nebo nedostatečný, pokud tam jde o tu energetickou záležitost. To znamená, co to znamená, že je zde nějaká krize v rámci 27, nebo zdá se, že každá země se snaží jaksi kopat sama za sebe v této oblasti, nebo zda sledujete i ten názor parlamentu, stanovisko naše. My jsme chtěli, aby Nabuko bylo jednou z našich priorit. Komise to rovněž vzala za své, čili proč najednou zde vidíme ten Nord Stream nebo Jižní South Stream a podobně, nebo, to znamená, nebo Francie, Maroko, Itálie a tak dále. Čili tyto záležitosti my jaksi, my jaksi nechápeme. Ta strategie je evropská, pokud jde o energetickou oblast. Děkuji. Tak pane Kohoutek, kde byste mohl reagovat? Především bych chtěl velmi poděkovat za všechny otázky, které se považuji za velmi za velmi pertinentní. K dopisu, k té otázce týkající se obsahu dopisu, na tom dopisu, myslím, není nic, nic tajného, nic, eh, co by bylo překvapivého. Eh, v tom dopisu Oli Rehna se Solanou je řečeno, že je potřeba se připravit na tu situaci, která bude nastávat v Bosně a Hercegovině. Že situace, která tam je, vyžaduje větší přítomnost evropské unie posílenou evropskou unii která by posílila svého představitele na místě tak aby ten proces který doufáme že bude pokračovat po naplnění a především po uzavření a naplnění těch podmínek ve formule five bude pokračovat abychom byli připraveni na to že to na evropskou unii bude klást větší nároky než dosud. to znamená toto bylo akceptováno a v tomhle smyslu budeme Evropská unie a České předsednictví pracovat. Eh, pokud jste mluvila o té vstřícnosti vůči představitelům, ať už zde v Bruselu, z Bosny a Hercegoviny, eh, ta samozřejmě na naší straně a na straně Českého předsednictví bude a bude ta vstřícnost je. Já jsem se s panem velvyslancem už setkal, setkávají se s tím i ostatní. Pokud bude mít konkrétní návrhy a konkrétní má dveře otevřeny k nám jako předsednictví a myslím si, že v tom nevidím vůbec žádný problém. Eh, k otázce týkající se Nabuka, která tu zazněla, eh, jo, ještě, eh, ano, k Nabuku <clears throat> která tu zazněla dvakrát. Eh, jak jsem řekl na začátku, ta jednání ohledně způsobu financování a konkrétního seznamu nejsou uzavřená. Eh, včera pan vicepremiér eh, Vondra jasně řekl na podobně položenou otázku, že Nabuko je jaksi schováno, je zabaleno v těch projektech, které se tam týkají toho jižního koridoru. Tam dochází pouze, čili nedochází k žádné krizi, k žádnému neporozumění, spíše neustále probíhají jednání o tom, jakým způsobem zajistit geografickou rovnováhu, zároveň eh, odrazit ta poučení z té poslední plynové krize a zároveň eh, diverzifikovat a samozřejmě v tomto směru je pamatováno na to co evropský parlament v této věci co řekl nicméně je, jsou i dost silné hlasy které jasně říkají že je potřeba především eh, na tom seznamu mít projekty které jsou eh, schopny být okamžité realizace nebo které jsou připraveny k realizaci v krátkodobém horizontu tak aby pomohly protože jsou součástí toho co se nazývá European Recovery Plan. Čili české předsednictví vede řadu jednání v této věci eh, a my věříme, eh, měli jsme ambici, abychom uzavřeli tuto otázku na tom včerejším zasedání GRK, to se nám nepodařilo a budeme s těmi klíčovými zeměmi ještě dále jednat o tom, Eh, jak tu otázku skutečně uzavřít na eh, Evropské radě. Ehm, my jsme nechtěli, aby se Evropská rada nezbytně zabývala problémem eh, jaksi distribuce 5 miliard <clears throat> euro na řadu energetických projektů, protože ta suma v porovnání s tím, co bylo již v prosinci a následně řečeno, co je vlastně ta pomoc evropská v rámci té obnovy ekonomiky je to něco kolem jednoho procenta a neradi bychom byli aby se to stalo jaksi mediálně příliš zajímavou záležitostí na které by mohl někdo e, elaborovat s tím zda je nebo není v rámci eu konsenzus a krize. takhle ta situace nevypadá ten seznam i způsob financování prochází od té původní ideje evropské komise vývojem a my věříme že nebo věříme my jsme přesvědčeni že evropská rada už dostane předložen návrh v průběhu těch jednání který bude pro všechny akceptovatelný. pokud jde o chorvatsko slovinskou eh, eh, záležitost eh, jak už jsem na tom našem posledním setkání řekl české předsednictví koná eh, a jedná velmi diskrétně v této záležitosti. Eh, pan premiér Topolánek se sešel s, eh, s chorvatským premiérem, obdržel dopis s jistými návrhy od slovinského premiéra, čili je tu aktivita Oli, Oli Réna. Hmm je tu snaha domluvit určité modality toho co by mělo být výstupem případně této skupiny ale nejsou to věci které v tuto chvíli by mohly jít eh, řekněme na světlo světa k veřejné diskusi ale my věříme že do konce českého předsednictví dojde k odblokování eh, negociací a že v téhle věci eh, v tuhle chvíli máme jistý mírný, optimismus. Pokud jde o, o, o otázku týkající se Sri Lanky, padl konkrétní návrh na e, vyslání trojky Evropské unie na Sri Lanku. Ta starost o těch 170 tisíc lidí, kteří jsou skutečně sevřeni těmi bojujícími stranami a kde už dochází, jak víme, od Červeného kříže k Eh, humanitární krizi která přerůstá v humanitární katastrofu. je třeba v této věci skutečně konat a předsednictví zvažuje eh, kdy a jakým způsobem eh, se k této věci vrátit a jak uskutečnit tu navrhovanou, navrhovanou cestu na srí lanku a jednat s těmi stranami tak aby tato humanitární katastrofa krize katastrofa nemohla přerůst v něco ještě horšího to znamená ve smrt těch nevinných civilistů. pokud jde o východní partnerství ten text samozřejmě prochází eh, diskusí nevím přesně který text eh, vážený parlament viděl ale rozhodně ten text který byl na, eh, v rámci projednávání závěrů evropské rady předložen včera byl vnímán jako text který je vybalancovaný nicméně eh, můžeme říci že řada členských států volá po ještě ambicióznějším textu ohledně financování to znamená těch eh, six hundred eh, milionů eur aby se v textu objevily ty v tu chvíli tam nejsou. já si myslím že předsednictví bude zkoumat možnosti jak to tam skutečně tuto cifru mít čili napevno zafixovat ale i otázky týkající se eh, vízové liberalizace perspektiv vízové liberalizace a dalších je řada zemí a myslíme si že eh, to byla většina a nezdvihly se žádné hlasy proti tomu aby tento jazyk týkající se východního partnerství mohl být ještě ambicióznější. ale ta jednání ještě probíhají a uvidíme jakým způsobem budou tyto věci pojaty premiéry ve čtvrtek, tak aby se odrazily potom v těch pátečním návrhu závěrů Evropské rady. Děkuji, jako, pane předsedo. děkuji. Jdeme, do druhého kola. open up the second round. Mr. Milan Mon. Děkuji, otevíráme druhé kolo. Pan Milan Mon. Gracias, presidente. Eh, señor ministro, un comentario y dos preguntas, si me permite. Děkuji, pane ministře, mám eh, připomínku a potom dvě otázky. Eh, vážím si toho, že se organizuje schůzka toho 5. dubna se zástupci USA. To je velmi pozitivní. Také je dobré, že se to bude konat v Praze. Samozřejmě vy jste teď předsednická země Evropská unie. Já si myslím, že to je velmi symbolické, protože teď se vlastně tedy ukazuje, že USA jak si vlastně uznává eh, roli Evropské unie. <clears throat> Jinak tam se budete zabývat specifickými věcmi, jako je například bezpečnost, energetika, eh, Balkán. Afghánistán a další. A určitě by to bylo i dobrou příležitostí pobavit se o posílení vztahů mezi USA a EU. Já to říkám proto, že také na toto téma sepisuji zprávu. Myslím si, že Evropský parlament si jistě e, uvědomuje e, potřebu využít jaksi změnu administrativy v USA a v podstatě vylepšit i e, tedy bilaterální vztahy. Východní partnerství, jak vnímáte multilaterální dimenzi? Že tedy k ní dojde. Hákská konference 21. března se bude zabývat Afganistánem a e, co od toho očekáváte a vlastně jaká úroveň zástup, e, zástupců bude na této konferenci? Merci, Děkuji vážený pane předsedo. Pokud je o Nabuko, vážený pane ministře, to nás velice zajímá, máme různé expertízy k dispozici i v našem výboru, které si myslím jasně poukázaly na to, že ten South Stream, který je asi pravděpodobnější než Nabuko, že to bude dvakrát tak drahé, že to bude stát dvakrát tolik. Nevím, zda máte i to stanovisko pana Svobody za socialisty, který vystoupil na plenárním zasedání a řekl, že v podstatě Nabuko je největší ostudou zahraniční politiky Evropské unie. Ovšem, já mám tři otázky. První, Afganistán. O tom už se zmínil jeden z kolegů. Já jsem si četl i zprávu, kterou předložila rada, je to až tak možná příliš optimistické, hovoří se tam o volbách, myslím, že, je to, že to proběhne v srpnu, ovšem polovina země je ve válce, takže možná je to příliš optimistické se domnívat, že to všechno bude v pořádku, že se zlepší situace. Já mám veliké pochybnosti proto bych se rád zeptal, co si myslíte o této situaci. Zda je nějaká možnost, nebo jsou nějaké myšlenky, názory připravené na nějaké jednání s Talibanem. Jistě možná i Pakistán by měl zájem na tom, protože, jak víme, tak vztahy mezi Pakistánem a eh, Afganistánem jsou velice špatné, oni Pakistánci v podstatě nenávidí Karzaje. Čili to je problém Talibanu. Američané tvrdí, že bych se mělo něco udělat v této oblasti. A druhá otázka je Sudán. Sudán. Já jsem proto, aby mezinárodní, já, jsem, já podporuji to, abychom měli mezinárodní trestní tribunál. To je potřeba. Ovšem, pokud je o to soudní stíhání prezidenta, nedomníváte se, že to může vyvolat obrovské obtíže, obtíže pro nás, abychom vůbec zachránili toliko, tolik tisíc těch sudánců, abychom je ochránili před tímto konfliktem. Vždyť přece ta situace se možná ještě zhorší na základě tohoto zatykače. Proto co si o to myslíte? A třetí otázka, nejtěžší, pane ministře? Hmm kolega už o tom mluvil, to jsou ty vztahy s Amerikou, někteří ekonomové to podporují, čteme o tom hodně, že američané v podstatě mají to štěstí a že možná se dostanou z krize rychleji než my a proto já bych se chtěl zeptat, zda no, co očekáváme, to znamená ty kontakty s americkým prezidentem, že dojde k nějakému jednání s Američany a že bychom měli vzít v potaz i nějaké konkrétní cíle. To znamená zeptat se Američanů, aby teda vytvořil nějaký systém, aby, aby nedošlo k nějakému spoždění v boji proti této krizi, protože Američané budou pravděpodobně mít velikou výhodu a pravděpodobně se z krize dostanou mnohem rychleji než my. Děkuji, Charles Tenok. Děkuji. Pane ministře, já se ještě vracím k Darfuru a z toho zatykači proti prezidentu Al-Bashirovi ze Sudánovi. Jak to proběhne v praxi? A potom otázka pragmatismu proti ukončení eh, vlastně beztrestnosti. Eh, vlastně je už nějaký návrh, že třeba by byl exil prezidenta Al-Bashira a za to by byl vyměněn, eh, za to by byl tady vyměněn bezpečnost tisíců lidí a Potom také členské státy jako eh, Británie či Francie by možná něco takového podpořili k, ke Sri Lance. My jsme tady na výboru velmi dlouho hovořili o znění dočasné, eh, dočasný klid zbraní. Eh, mě by tedy zajímalo, jestli to, eh, ten klid zbraní je tedy dlouhodobý nebo dočasný, proto aby se umožnila evakuace nevinných lidí a podporuje rada legitimní právo či legitimní národ Eh, srílanské vlády a jeho prezidenta na znovu dobytí tohoto teritoria od tamilských tigrů, kteří jsou eh, tedy teroristickou Eh, organizací, takže je možné, aby to skončilo vojensky nebo aby vlastně na základě vojenského tlaku oni složili zbraně. A potom ještě k tomu jižnímu koridoru. Já si myslím, že Nabuko není svatý grál, k tomu ještě máme další konkurenční projekty, jako například White Stream, který má zase podporu ukrajinské vlády a komise není tlačí na to, aby tyto projekty byly přesměrovány z trasy, která byla navrhována přes Gruzi a Ukrajinu směrem na Balkán plán. Takže mě by zajímalo, že já si myslím, že bychom se asi měli podívat na všechny možnosti. Nabuko, s tím se pojí celá řada problémů. Víme, že premiér Erdogan turecký eh, to chce využívat jako jakousi páku pro urychlení vstupu Turecka do EU. Také víme, že asi eh, proběhnou návrhy, které eh, to potom budou chtít propojit na Irán a iránský plyn. Takže mm, určitě by stálo za to podívat se tedy na všechny ty různé části tohoto puzzle. A dále. Ehm, co Island? Ehm, dozvídáme se spoustu věcí tedy z novin, ale nic konkrétního jsme k tomu neslyšeli. A ještě ke střední, eh, k Blízkému východu. Ehm, jak se rada postaví k plánovému koncenzu eh, palestinské administrativy která by mohla vést k tomu, že Hamas se stane součástí koncensuální vlády. Takže jak se k tomu potom rada postaví, pokud e, i nadále Hamas je zakázanou teroristickou organizací. A k východnímu partnerství já jsem e, zpravodajem pro východní rozměr zde v parlamentu. A tady v podstatě probíhá velká rozprava o to, zda třeba prezident Lukašenko z Běloruska by neměl být, či měl být pozván na plánovaný pražský summit. Eh, chtěl by se to okomentovat? Děkuji, prosím odpovědi. Eh, děkuji, děkuji za otázky k té otázce pana poslance Milana Mona Eh, k posílení vztahu se spojenými státy. Eh, tento summit má být vlastně a je vnímán jako otevření nového, nového období a nových vztahů mezi evropskou unií a spojenými státy. ta agenda je v tuto chvíli taková o které jsem mluvil eh, máme je ten, ta dohoda nebo ta domluva o tom že takový summit se bude konat a ještě se jedná o spoustě dalších detailů. Víte asi o tom, že pan prezident Obama by rád měl eh, v Praze takový evropský eh, projev eh, velký i u příležitosti vlastně 20. výročí pádu železné opony. To jsou všechno věci, které jsou zatím, zatím velmi v pohybu, ale co si Evropská unie a včera poprvé vlastně měli ministři příležitost diskutovat o tu otázku, přeje e, jsou věci které skutečně by vedly k užšímu e, k užší a e, lepší spolupráci mezi spojenými státy a evropskou unií v řadě oblastí. pro tu samotnou diskusi pro ten samotný summit byly identifikovány v tuto chvíli ty nejdůležitější a mezi nimi ekonomika samozřejmě patří. bude řešena v rámci g twenty ale <clears throat> eh, patří a z toho důvodu jsme rádi, že k takovému ne všechny členské státy budou, myslím, tím Evropské unie, budou na eh, zasedání G20, proto považujeme za velmi důležité toto setkání a lze eh, věřit tomu, že otázky finanční a ekonomické krize budou předmětem toho jednání. Já eh, ani eh, nevím, jestli kdo ostatní je schopen v tuto chvíli říci, zda Spojené státy se z krize dostanou dříve či později. Eh, došlo k oživení na stavebním trhu ve Spojených státech a otázka je, jak dlouho, jestli je krátkodobé nebo dlouhodobé, ale věřme k tomu, že ta krize právě díky těm opatřením která jsou přijímána na jedné straně i na druhé straně atlantického oceánu povedou k tomu aby byla krize překonána rychle. pokud jde o multilaterální dimenzi východního partnerství což byla ta druhá otázka eh, ten koncept je otevřený především založený na bázi projektů a v jednotlivých projektech Eh, my věříme v to že budou k tomu i další partnerské země eh, nebo další zájemci z regionu přizváni nebo vyprojeví zájem a stanou se participanty na, tom, na jednotlivých projektech. Eh, samozřejmě ten smysl je v tom, aby to nebylo orientováno pouze každá jednotlivá země východního partnerství k Evropské unii, ale aby docházelo i k větší Eh, spolupráci mezi jednotlivými zeměmi východního partnerství, partnerství navzájem. Eh, zájem o účast vlastně už ve východním partnerství velmi silně indikuje Turecko. My předpokládáme, že bude i řada dalších nebo některé další země, které o to projeví zájem. Otázka k eh, tomu afgánskému afghánskému jednání 31. března, která i souvisí eh, do značné míry s eh, otázkou eh, voleb a toho, jakým způsobem Evropská unie chce přistoupit k těm důležitým a z našeho pohledu velmi důležitým volbám prezidentským a provinčním v Afghánistánu. Tato, tato jednání 31. března by právě měla hovořit o tom, jakým způsobem zajistit především bezpečnost celého toho volebního procesu, ke kterému musí dojít. My si slibujeme, a Evropská unie už vyjádřila svoji připravenost. Paní komisařka Ferrero Waldner posílá ten rekognoskační, ten fact-finding tým k tomu, co je potřeba dělat. Je to součástí jednání s NATO jakým způsobem zajistit maximální bezpečnost jednak tedy těch monitorů které evropská unie bude do afghánistánu posílat a zároveň především toho aby bylo zachováno pokud možno co nejbezpečnější prostředí a nejdemokratičtější pro volbu, volbu eh, prezidenta a těch lokálních těch provinciálních vlád jednáme i s obse obse projevilo též zájem participovat na, těchto volbách svými pozorovateli ale základní otázkou kterou je potřeba vyřešit je především, bezpečnost bezpečnost voleb a bezpečnost, bezpečnost monitoringu. v těch závěrech které rada přijala ohledně afghánistánu se mluví o tom širším kontextu regionálním kontextu řešení afghánistánu to znamená toho Eh, kdo je a to je v, té, v tom smyslu i Pakistán. Proběhla jednání s, eh, s, v trojky s Pakistánem minulý týden v Praze, kde jsme eh, vyjádřili podporu tomu stabilizačnímu úsilí pakistánské vlády a je tu velký zájem a snaha o to Eh, pokud možno ještě během českého předsednictví uskutečnit eh, ten summit eh, evropská trojky to jednání evropské unie s pákistánem právě vědomi si toho že pákistán je velmi důležitou součástí toho řešení celkové situace v afghánistánu. pokud jde súdán a verdikt eh, toho mezinárodního soudního tribunálu. Eh, nám nezbývá evropské unii a radě než eh, respektovat rozhodnutí které bylo, které bylo učiněno a my věříme že ta reakce súdánské vlády že bude zodpovědná především ve vztahu k vlastním lidem. Jedná se o jejich obyvatele, o jejich občany a e, my předpokládáme, že humanitární situace jejich vlastních lidí by měla sudánskou vládu zajímat. Hledáme různé, eh, eh, jsou v běhu různé diplomatické kanály skrze eh, zpřátelené země v regionu, jakým způsobem dosáhnout zvratu nebo zjemnění, změnění toho stanoviska, které v současné chvíli sudánská vláda má. My věříme, že to povede, k, ta jednání povedou řekněme, k určité modifikaci toho, toho stanoviska a k tomu, že Eh, podmínky a potřeby eh, těch postižených a těch potřebných budou, budou zohledněny. Eh, ještě se vrátím, tedy to jsem odpovídal na otázky pana, Vělovejského, pana poslance Vělovejského. Pokud je o otázky pana poslance Tenoka, Eh, pokud eh, ta spekulace ohledně možného exilu eh, pana prezidenta Bašíra, to musím říci, že na radě se tímto způsobem neřešilo a nediskutovalo. To stanovisko bylo jednoznačné v tom, že očekáváme od vlády Sudánu to, že bude zohledňovat, tak jak už jsem řekl, zájmy především humanitární situace vlastních lidí. Pokud jde o Sri Lanku, eh, Zaznělo, že eh, samozřejmě eh, příměří nebo ukončení bojů by mělo být trvalé a že je třeba hledat i politická řešení té situace toho konfliktu tak aby byl ukončen pokud možno trvale. ale v tuto chvíli pro radu bylo nejdůležitější vyslat jasný signál že je třeba řešit situaci těch one hundred and seventy tisíc lidí kteří jsou sevřeni v té zóně bojů. humanitární koridory two které měly být otevřeny nefungují a jak jsem říkal, hledáme eh, nejbližší možný termín, kdy na úrovni náměstků ministrů Trojka vycestuje na Sri Lanku, aby pomohla situaci na místě řešit a jsme připraveni poskytnout humanitární pomoc těm, kteří se ocitli, eh, ocitli v nouzi. Pokud jde o otázku Islandu, tou se eh, Rada pro všeobecné vztahy a vnější vztahy nezabývala, proto eh, se omlouvám, ale nemám, co bych k této otázce řekl. Spíše rád uslyším váš názor v této věci, názor váš eh, z parlamentu, co myslíte, že je v této věci třeba dělat. Pokud jde o východní partnerství, přítomnost eh, pana prezidenta lukašenka eh, nebylo předmětem jednání v tuto chvíli definovat, eh, definovat účast na tom květnovém summitu a na jaké úrovni. Považovali jsme to za poněkud předčasnou otázku. Pro nás bylo podstatné to, že se zhodnotil jistý mírný pozitivní posun eh, v otázce lidských práv demokracie eh, v bělorusku. Eh, ten v zásadě byl reflektován v tom že aniž došlo ke změně v zásadě kvality toho stanoviska evropské unie reflektujeme tento posun v tom že se k té otázce vrátíme později nicméně samozřejmě otázka zastoupení běloruska bude na pořadu jednání tak jak se bude blížit, blížit samotná, samotné eh, summit eh, východního partnerství bude pravděpodobně předmětem jednání eh, gymnichu ministrů neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí. pokud jde o otázku blízkého východu Eh, eh, a eh, reakcí. Z toho, co jsme se dozvěděli od ministrů zahraničních věcí z Egypta, z Jordánska a z palestinské autority, je, že ta jednání ohledně rekonstrukce vlastně eh, té organizace pro osvobození Palestiny, účasti Hamásu, toho, jakým způsobem bude vypadat vláda, jakým by měla být vlastně složena. Vy víte, že pan premiér Fayad podal demisi, aby usnadnil ta jednání. Není v tuhle tu chvíli uh, uh, ukončena. Uh, pro nás bude důležité, jakým způsobem se přihlásí ta nová vláda, byť eh, evidentně technokratičtějšího charakteru, to znamená lidi, kteří budou víceméně reprezentovat ta jednotlivá politická uskupení, neměly by to být, jak je zatím dohoda lídři těchto uskupení, jak se postaví k otázkám eh, těch základních principů kvartetu a jakým způsobem se podaří eh, nastavit vlastně i vztahy v rámci eh, vnitropalestinského a vnitroarabského. Evropská unie rada vyjádřila svoji připravenost eh, kooperovat s touto vládou především na řešení té, té humanitární situace, a to znamená v Gaze, i s eh, partnery dalšími, včetně, včetně toho, kdo bude, jaká bude vláda v Izraeli jakým způsobem budeme schopni s nimi komunikovat. Děkuji. Také děkuji. Tak a začínáme třetí a poslední kolo dotazů. Nejprve pan Nazare. Máme už jenom pět minutek, tak prosím stručně. Ano, děkuji vám. Já jsem znepokojen také projektem Nabuko, ale o tom už tady kolegové eh, hovořili. Také chci poukázat na naše předchozí diskuze, kdy původně jsme plánovali 200 milionů pro na 250 milionů pro Nabuko, pak to kleslo na 200 milionů. Já si myslím, že Nabuko hodně ztratilo důvěryhodnost eh, pro investory a týká se to hlavně možnosti zapojení eh, jak veřejného, tak eh, soukromého sektoru. Víte, že tato myšlenka zazněla, jak zapojit soukromé investory. Situace je tedy teď ještě kritičtější, protože v posledním návrhu se došlo k těm zmíněným změnám. A já se tak říkám, komu to prospělo v projektu Nabuko. A proto chci znovu ještě zdůraznit, že například Rumunsko má nadále veliký zájem o tento projekt. My chceme hrát podle pravidel, chápeme, že ten projekt je velice relevantní. Zároveň se všem ceníme toho, že české předsednictví až dosud naši žádost podporovalo. A tak ještě jednou poslední poznámku chci se zeptat. Myslíte si, že tyto projekty, projekty Jižního koridoru, mohou být eh, zrealizovány rychleji než projekt Nabuko? Já totiž o tom vážně pochybuji. Děkuji. Děkuji. Pan Kazák nyní. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Velice stručně, pane ministře, vy jste se zmínil o otázce vztahu se zeměmi západního Balkánu. Ovšem pokud je o vztahy s Tureckem, to mě, to mě velice zajímá, možný vstup Turecka do EU. My jsme přijali minulý týden rezoluci ohledně tohoto této záležitosti. Já bych rád věděl, zda české předsednictví se domnívá že by mohlo dojít nějakému pokroku, zásadnímu pokroku jednání nebo celého rytmu, otevírání dalších kapitol, protože pokud víme, tak až do dnešního okamžiku vidíme, že to tempo, řekněme, je velice pomalé, to znamená, zatím došlo jenom pouze k další jedné kapitole, která byla otevřena. Proto se ptám, zda doufáte, že by došlo k nějakému urychlení tohoto tempa, například i eh, pokud jde o nominování nového, eh, nového vyjednavače také za Turecko. A druhá záležitost, na české předsednictví. Co si myslíte ohledně situace na Kypru, ta mezikomunitární jednání na Kypru, jaké jsou stávající, jaké máte informace, to znamená, co, zdá si myslíte, že tam došlo k nějaké slepé ulice, nebo, nebo zda se domníváte, že mohlo dojít k nějakému pozitivnímu trošku pokroku v tomto ohledu. A třetí záležitost, eh, ta francouzská iniciativa Středomoří. Vím, že eh, Česko postoupilo toto spolupředsednictví Francii. Domníváte se, že po té situaci v Gaze jaké cíle by tato iniciativa mohla mít, to znamená ty infrastrukturní mm, projekty, možnosti, které jsou nesmírně důležité pro budoucnost celého regionu. Zda si myslíte, že by mohlo dojít k realizaci či k nějakým návrhům brzo? Duka Solomy. Děkuji a nyní pan Duka Solomy. Pane ministře, já mám dvě otázky, budu velice stručný. Já se vrátím na Buko a chtěl bych se zeptat, jako hodnotíte vyhlásení Vladimíra Putina, který po podepsání eh, zmluvy mezi Maďarskem, co se týče jižního koridoru, vyhlásil velice rázně, že Nabucco může být realizovaný jenom, když se do toho zapojí Irán. Nebo zásoby střední Asii na to nestačí. No, z druhé strany, strany víme, že eh, Rusové postupně systematicky eh, plyn ze střední asie vykupují. Přesně řečeno dají na to ruku. Jo? A druhá otázka se týče Makedonie. E, já bych se chtěl zeptat, velice stručně, dá se očekávat, je náděj, že přístupové negociace jako rokování e, s jako kandidátským státem Makedonie se e, začnou ještě, zahájí ještě v tomhle roce. No, my jsme přijali jako usnesení minulý týden, kde skutečně rázně žádáme, aby se tomu došlo. Děkuji, pane ministře. Já vám taky děkuji. A když jsme u toho západního Balkánu, já bych se zeptal, protože téměř před rokem v dubnu byl, byla podepsána stabilizační a asociační dohoda. Jaký je, jaký je pokrok, pokud jde o Srbsko? Prosím Děkuji, pane předsedající, děkuji pánům poslancům. Eh, pokud jde o panu eh, eh, otázku pana poslance Nazare, byla i několikrát dále zvednutá týkající se Nabuka. Ty projekty jižního koridoru v sobě zahrnují, i právě otázku Nabuka. Není opuštěno, já si velmi cením toho co vy tady dnes říkáte protože pro nás je to důležitý signál jako pro předsednictví jaká je nálada jaká je podpora tomuto projektu eh, v evropském parlamentu. Eh, nejsou snahy o to eh, tento projekt zrušit nebo nějakým způsobem minimalizovat ale je tendence a je vnímaná do určité míry také obecně že by že tyto projekty jsou součástí to nejsou součástí toho European Recovery eh, plánu, to znamená toho, co přispěje co nejrychleji k možné obnově evropského hospodářství. kdežto projekt Nabucco je vnímán trošku jako projekt, který je dlouhodobější, který v sobě nese spoustu finančních, ekonomických, politických, eh, eh, politických otázek, na které tuto chvíli nejsou eh, odpovědi a pan poslanec eh, eh, luca salomy některé z nich zvedl. jsou různé výpočty toho za jakých okolností bude tento, tento plynovod bude efektivní to znamená zda je skutečně potřeba k němu ho naplnit iránským íránským plynem či ne. víme jaké jsou otázky kolem jaká je složitá situace kolem íránu. čili tyhle věci všechny jaksi dávají dlouhodobost kdežto akcent je v tuto chvíli dáván na to aby se jednalo o projekty které skutečně povedou k té větší interkonektivitě a povedou k tomu okamžitému řešení co nejrychlejší realizaci. ne no ke všem projektům bohužel evropská komise byla schopna nám dát eh, feasibility studies o které jsme žádali to znamená my nevíme přesně které projekty v tom realizování to je velký deficit na který jsme několikrát poukázali ale měly by všechny tyto věci být řešeny eh, během eh, do evropské rady a doufám že už ne moc v jejím průběhu ale nabucco je otázka která je eh, důležitá jako způsob diverzifikace zdrojů a z tohoto pohledu nijak nepadá pod stůl není zapomenuta je pouze jaksi uschována v těch projektech jižního jižního koridoru. E, pokud jde o jednání e, otázku pana Kazaka ohledně Turecka. Naše ambice českého předsednictví e, byla, je a zůstává posunout ta negociační jednání alespoň otevřením dvou kapitol. Byl v Praze Eh, nový vyjednávač, pan eh, Babačan. Eh, celá nicméně bylo jasně sděleno, jasná, jasná message byla sdělena, že záleží především na Turecku samotném, na tom, jakým způsobem bude implementovat všechny ty reformy nezbytné k tomu, aby bylo možno, bylo možno otevřít některé kapitoly, Eh, sociální, sociální otázky a další, má to předpoklad v novém zákonodárci, čili není to zdržováno eh, Evropskou unii, je třeba, aby eh, v této věci Turecko jaksi ukázalo svoji vůli a splnilo ty předpoklady k tomu, abychom se mohli Can I ask, what's the chance to open the, the energy chapter? Jaká je šance, že se otevře energetická kapitola? Eh, pokud jde o otázku eh, otevření energetické kapitoly samozřejmě všichni vnímáme do jaké míry je, důležitá a klíčová i v souvislosti s nabukem, ale v tuhle chvíli je velmi obtížné ale je samozřejmě navázaná i na ještě další řekněme regionální aspekty a v tuhle chvíli by bylo velmi obtížné predikovat zda k jejímu otevření během českého předsednictví dojde, dojde či ne jako je to příliš komplikované nicméně hledáme cesty jak, eh, jakým způsobem to odblokovat protože ta vazba této kapitoly na nebo ačkoliv není deklarována jako přímá nicméně evidentně tu je souvislost eh, s tím o čem jsme mluvili a co je důležité z řady vystoupení pánů poslanců a paní poslankyň tady. Eh, pokud jde o otázky kypru Eh, a té otázky eh, znovu sjednocení tohoto ostrova eh, očekáváme že po volbách v té severní části ostrova a s tím jak nová americká administrativa již projevila a indikovala také zájem o řešení této otázky protože opět a další souvislosti a implikace Eh, budeme v této věci hledat jakousi synergii a, a spolupráci k tomu aby skutečně došlo k pokroku který byl eh, v loňském roce eh, v zásadě úspěšně nastartován nicméně teď je řekněme v určité fázi stagnace daný určitými objektivními okolnostmi nicméně rada jako taková se k této otázce jenom chci říct nevyjadřovala neprojednávala ale celkově předsednictví očekává že dojde k změně řekněme toho, toho klimatu okolo a e, hráčů a vnímáme to jako součást určité, určité větší, větší provázanosti ale je to otázka která nás samozřejmě zajímá pana premiéra, předsedu Evropské rady, pana premiéra Topolánka. Zvláště této otázce se během své návštěvy v loňském roce na Kypru věnoval a projevuje o ní nadále trvalý, trvalý zájem. Pokud jde o mediterální unii, eh, my nemáme pocit, že by s eh, ten systém toho spolupředsednictví fungoval eh, nějakým způsobem špatně funguje jak byl nastaven dochází k jednáním dochází ke schůzkám čili eh, chápeme i ty eh, okolnosti které vedly k tomu aby bylo dlouhodobější to vedení této unie čili tady necítím, necítím žádný problém. pokud jde o makedonii Eh, víte jaké jsou, eh, jaké jsou eh, souvislosti opět k tomu očekáváme že po volbách dojde v makedonii myslím teď makedonské volby které budou zanedlouho jsou důležitým momentem evropská unie se na nich jaksi jim věnuje patřičnou pozornost a paní ministryně bakoyannis s kterou jsem měl možnost dnes ráno mluvit se krátce po těchto volbách navštívit eh, eh, firem a eh, hledat možná řešení toho bilaterálního problému který do jisté míry nebo do značné míry má vliv na to jakým způsobem se bude pokračovat dále v těch otevření či neotevření akcesních rozhovorů s makedonií a fyrom takže tady je eh, z našeho pohledu eh, situace klíčová ohledně toho jakým způsobem budou probíhat a jaký bude výsledek především těchto, těchto voleb. ty se nám zdají jako klíčové ale nepředpokládáme že by během českého předsednictví k tomuto otevření došlo. pokud jde o srbsko eh, rada na tom posledním jednání které měla to znamená včera Eh, sice mluvila k západnímu balkánu ale věnovala se především bosně a hercegovině. Eh, během gymnichu se chce vrátit k otázce západního balkánu mnohem, mnohem podrobněji. nicméně eh, měli jsme příležitost mluvit s panem hlavním vyšetřovatelem bramecem který také v minulém týdnu navštívil prahu a máme jeho hodnocení spolupráce eh, srbska s, icty které považuje eh, za, pozitivní za, otevřené nicméně eh, není na něm aby dal to dobrozdání je na členských státech aby řekly že v této věci srbsko naplňuje to, co se nazývá tou full cooperation less acty a to je, to je otázka navýsost politická v tuto chvíli a vy víte, že v této věci není v radě konsenzus. Eh, byly některé eh, nápady na to poslat tu fact-finding mission, která by pomohla vlastně rady, která by mohla či eh, uvolnit tu cestu k tomu, aby aspoň ta, ta, ta přechodná dohoda mohla být naplňována ta se nesetkala zase s konsenzem eh, ani od eh, pana mramece který má pocit a asi do jisté míry oprávněný v tom že by podkopávala, jeho autoritu v této věci. nicméně doufáme že výsledkem toho jednání na které budou i přizváni potom představitelé zemí západního balkánu na hlubokou do, do české republiky na ten gymnich že dojde k posunu v této, otázce. Je to jeden z důvodů, proč vlastně je to zařazeno jako důležitá, jedna z důležitých priorit České republiky. Chceme se posunout i v těch politických jednáních, nechceme se posouvat jenom v těch byť důležitých eh, otázkách vízové facilitace a vízové liberalizace, které jsou samozřejmě důležitým předpokladem, nicméně byli bychom rádi, kdybychom se mohli Eh, jako Evropská eh, unie dohodnout na eh, i krocích politické, které povedou k tomu, aby to, to momentum, které je potřeba, ten signál, který je potřeba vyslat do západního Balkánu, aby nebyl ztracen. Takže já bych chtěl poděkovat panu náměstku Kohoutovi. Thank you everybody. Děkuji také vám všem a děkuji také tlumočníkům. Děkuji vám a těšíme se na další zasedání.